The interinstitutional agreement will have to put also this condition that the commission is not Dobrá, budeme tady muset zavést eh, takovou podmínku, že eh, nám komise nedovoluje, neumožňuje začít eh, zasedání. Je deset po třetí, ale jelikož už tady máme pana ministra, tak nadešel čas zahájit zasedání. Prvním bodem pořadu jednání je eh, výměna názoru s ministrem financí a úřadujícím předsedou eh, rady Rimantasem Sadžušem o prioritách litevského předsednictví a já panu ministrovi nyní předám slovo, aby nám představil program litevského předsednictví. Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Je v evropských institucích skvělou tradicí, nejenom v parlamentu, ale také v radě, když začíná nové předsednictví, začít první prezentaci v mateřském jazyce té země, která předsedá. Z toho důvodu bych vás chtěl poprosit, abyste si nasadili sluchátka. Budu také hovořit eh, svým mateřským jazykem litevštinou. Gerbama pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. Vážená paní předsedkyně, vážení eh, členové výboru, vážení europoslanci, dámy a pánové. Je mi velkou ctí účastnice vašeho zasedání. Stejně jako na dalších eh, zasedáních Evropského parlamentu vám představím priority letevského předsednictví Rady Evropské unie V tomto výboru budu hovořit eh, o eh, prioritách, které souvisí s politikou soudržnosti a makroekonomickými strategiemi. Litevský minister financí eh, je odpovědný právě za tyto politiky. Situace není stejná ve všech zemích, ale já se domnívám, že tento fakt pouze podtrhuje význam otázek, které se týkají politiky soudržnosti, kterou se Evropa zabývá. A během našeho litovského předsednictví tyto otázky ještě dále nabidou na významu. Já bych se s vámi chtěl podělit o několik informací o tom, jak bychom měli přistupovat eh, k otázkám, které jsou pro nás společné, jak se s nimi potýkat v nadcházejících týdnech a měsících. Litva předsedá radě úplně poprvé a my budeme dělat vše, co je v našich silách, abychom předsednictví ehm, vedli nenákladně nebo za nízkých nákladů, ale musíme být efektivní a zaměřit se na výsledky. Budeme dělat vše, co je v našich silách, abychom toho dosáhli. Tři hlavní cíle litevského předsednictví jsou následující. Jde nám o vytvoření důvěryhodné, rostoucí a otevřené Evropy. Tyto cíle pokrývají celou agendu Evropské unie. Každý minister v každé oblasti má stanoveny své vlastní priority ministr financí, který bude předsedat radě ECOFIN, zdůrazňuje především odpovědnost, aspekt odpovědnosti v Evropě. Zaměřuje se na finanční trhy, otázky investic a to, jak být odpovědní. Nerostající Evropa je potom důležitá priorita pro všechny. Je to důležité ve všech oblastech a stejně tak je důležitá otevřená Evropa. Já jsem včera předsedal první radě ECOFIN a měl jsem potěšení přivítat tam dvě nové země. Chorvatsko, které se stalo 28. členem naší velké rodiny a Lotyšsko. Měl jsem možnost poblahopřát Lotyšsku protože byla přijata nutná legislativa pro to, aby Lotyšsko mohlo přistoupit k eurozóně. Věřím, že tyto dvě události jsou velice symbolické. Ukazují, že eurozóna je stále ještě živá a přitažlivá a má před sebou skvělou budoucnost. Evropský projekt před sebou má budoucnost a já se také domnívám, že sebou nese velký potenciál, který zatím ještě nebyl využit. My musíme světu kolem nás toto dokázat. My předsedáme radě v období, které je charakterizováno významnými výzvami a z toho důvodu musíme přistoupit k fiskální konsolidaci tak, abychom eh, stabilizovali veřejné finance. Ekonomiky našich zemí musí být reformovány tak, aby se zvýšila konkurenceschopnost těchto zemí a také proto, abychom zvýšili konkurenceschopnost celé Evropy. Hlavním cílem ovšem je rostoucí ekonomika. Naše agenda pokrývá finanční trhy, zdanění a další ekonomické oblasti a také legislativu, která s tím souvisí. Abychom ale dosáhli růstu, potřebujeme mít k dispozici konkrétní nástroje a jeden z hlavních nástrojů v této souvislosti je politika soudržnosti. Nyní se dostávám k prioritám v oblasti politiky soudržnosti konkrétně a nyní přejdu do angličtiny. V angličtině vysvětlím eh, další podrobnosti týkající se našeho litevského předsednictví v oblasti politiky soudržnosti. Politika soudržnosti je vlastně ústředním, eh, ústřední částí agendy pro růst, která je velice důležitá. Nejenom, že významnou měrou přispívá ke snižování ekonomických, sociálních a územních nerovností, které stále ještě v Evropě existují, ale kromě toho také může mít dopad na celkový ekonomický růst. A nejenom růst odděleně regionů, které nemají tento potenciál, ale týká se to obecně Evropy. Jednotný trh je samozřejmě základem Evropské unie. Jeden z důvodů, proč potřebujeme politiku soudržnosti, proč projednáváme otázky regionální politiky, tedy důvod je takový, abychom zajistili efektivní fungování jednotného trhu. Efektivnost jednotného trhu bude zajištěna, když budeme vědět, jak a kdy produkovat zboží a nabízet služby a kdy a kde je prodávat. Potřebujeme tedy obě části tohoto celého řetězce. Přidaná hodnota politiky soudržnosti také se mnohokrát navýšila v současné obtížné době. V některých zemích tato politika byla hlavním nástrojem pro překonání hospodářské a finanční krize. Litva, tedy moje mateřská země, také není výjimkou. Evropské strukturální fondy posloužily k zastřešení této mezery, tedy situace, kdy nebylo dostatek veřejného financování a stále ještě slouží k tomu, abychom mohli překonat eh, toto obtížné období. Litva není jedinou zemí, které se to týká, týká se to i řady dalších zemí, zvláště těch, které přistoupily do Evropské unie v roce 2004 a později. Přístup k financování pro podniky, podpora investic, zlepšení energetické efektivnosti a snižování nezaměstnanosti. Toto jsou cíle, které mohou být dosaženy pomocí politiky soudržnosti. Z toho důvodu si nemůžeme dovolit dlouhá spoždění při provádění jednotlivých kroků. A tady mám na mysli schválení konkrétních právních aktů, které nám umožní těchto cílů dosáhnout. Musíme mít na paměti, že 1. ledna 2014 začíná nová finanční perspektiva, nový finanční výhled. Je to tedy společná výzva, které čelíme a my bez odkladu musíme reagovat. Tak, aby systém nástrojů v období politiky soudržnosti fungoval a byl připraven včas. Dokončení vyjednávání a Vstup eh, v účinnost nového nařízení o, politiky, o politice soudržnosti je hlavním cílem litevského předsednictví v této politické oblasti. Tady bych navrhl to, že musíme mít eh, na paměti tento problém, nedostatek času. Oproštíme se od podrobností a mějme na, mějme na paměti ten hlavní společný cíl. Hlavní společný cíl je důležitý. Musíme dát k dispozici více než 300 miliard eur ze strukturálních fondů, musíme zpřístupnit eh, podnikům, nezaměstnaným a těm, kteří usilují o lepší vzdělávání. Vlastně to musíme dát k dispozici celé, na celou politiku soudržnosti, na zlepšení infrastruktury tam, kde je nedostatečná a tak dále. V tomto kontextu je také důležité zmínit, že potřebujeme také sekundární legislativu. Ta nemůže vzniknout až poté, co bude plně projednána primární legislativa. Času je opravdu velice málo. Další věc je platné obecné nařízení. To je také na pořadu jednání, také tady nemáme příliš času. Musíme se snažit zmírnit dopady ekonomické krize u některých členských států, které potřebují pomoc nejvíce. Litevské předsednictví je ochotno nebo chceme dosáhnout eh, dohody mezi spoluzákonodárci co nejdříve. Co nejdříve, protože je to naléhavá věc. V dalším programovacím období bude hrát také důležitou úlohu a my se na to budeme zaměřovat v předsednickém eh, programu, tedy budou hrát významnou úlohu evropské makroekonomické strategie. Zvláště se budeme zaměřit, zaměřovat na oblast Balckého moře. To je první makroregionální strategie, která byla mimochodem zahájená, stále na ní dohlíží Evropský parlament. Na základě zpráv Evropské komise předsednictví uspořádá debatu v Radě, pomocí které se budeme snažit přeskoumat pokrok, kterého bylo dosaženo ve všech makroregionálních strategií, které máme před sebou. Tady se budeme zvláště zaměřovat na aspekty přidané hodnoty těchto strategií. Někdy vidíme, že přidaná hodnota není dostatečná a to je hlavní problém makroregionálních strategií. Musím uznat, že pokud jde o makroregionální strategie, významnou hnací silou je právě Evropský parlament. Budeme se tedy těšit na stanoviska a podněty ze strany Evropského parlamentu A myslím si, že tato dimenze Evropského parlamentu, protože dochází k interakci mezi národními parlamenty, mezi nimi navzájem a také mezi nimi a Evropským parlamentem, to je tedy také důležité. Je potěšením oznámit, že 11. až 12. listopadu budeme ve Vilniusu pořádat čtvrté výroční fórum o evropské strategii pro region Balckého moře. To je pro nás nejdůležitější. Budeme hovořit o společných problémech, a vřele zveme vás, paní předsedkyně, a také vaše kolegy na toto fórum. Ti z vás, kteří byste se rádi účastnili, máte možnost. A ještě abych se zmínil o přidané hodnotě ta se tam také bude projednávat, je důležitá pro tuto strategii, stejně tak jako pro ostatní strategie. Další důležitá událost, která proběhne později, ale stále ještě v listopadu, bude neformální zasedání ministrů, kteří jsou odpovědní za politiku soudržnosti. Dojde k tomu 26. listopadu. A já se domnívám, že toto bude příležitostí pro zhrnutí výsledků přípravy na další programovací období. Myslím si, že to neformální zasedání ministrů, ale také bude skvělou příležitostí pro vedení produktivní diskuze s členy Evropského parlamentu. Takže, paní předsedkyně a vážení kolegové, na tuto událost vás chci také vřele pozvat. Chci vás pozvat na toto důležité zasedání. A poslední poznámka. Je velice důležité uznat eh, práci, kterou odvedla předchozí předsednictví. Chceme zajistit kontinuitu práce a jsme velice vděční irskému předsednictví a také předcházejícím předsednictvím, které se účastnili přípravy nového programovacího období. Jsme také velmi vděční Evropskému parlamentu a zvláště výboru pro regionální rozvoj. Jsme vděční zpravodajům a samozřejmě také paní předsedkyně vašemu osobnímu úsilí v této souvislosti. Mohu vás ujistit o tom, že, o tom, že efektivní spolupráce s parlamentem jako jedním ze zákonodárců bude moje osobní priorita. Nejenom s výborem REGI, ale také s dalšími výbory, se kterými spolupracujeme. Já osobně budu odpovědný za to, že tato spolupráce bude probíhat plynule. Já i můj tým totiž opravdu chápeme, jak velký a stále narůstající význam Evropský parlament má. A mimochodem se v tom odráží růst Evropské unie jako takové. Příští rok proběhnou evropské volby a já doufám, že předvolební kampaň se nestane překážkou, ale spíše stimulem pro další produktivní práci, naši společnou práci. Mí zaměstnanci, můj tým už převzali od irských kolegů vyjednávání, trialogy už byly zahájeny. Začaly právě v těchto dnech, v červenci, Další trialogie potom budou pokračovat, začínají už zítra, tedy trialogie týkající se regionální politiky. Na srpen, pardon, na září také máme nabitý program. Některé otázky, které se budou eh, projednávat, jsou odborné, takže já navrhuji setkat se s odborníky už v srpnu. Jsme tedy připraveni a ochotní podnikat kroky. A já se budu těšit na spolupráci v našem společném úsilí ve snaze sloužit evropským občanům. Ještě jednou děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také kolegům, členům Evropského parlamentu za tuto příležitost, kterou jste mi poskytli. Děkuji za to, že jsem se mohl s vámi podělit o tyto informace. Velice rád si vyslechnu také vaše názory k politice a k této politice a regionálním aspektům, protože my sledujeme, co se tady děje, sledujeme, co se děje v radě a budeme se snažit být čestnými zprostředkovateli. Ale proto je velice důležité mít eh, kvalitní spolupráci, navázány kontakty se všemi zúčastněnými stranami. Myslím, že ministři mají velice kvalitní osobní kontakty s ostatními ministry a vládami členských států, ale také s členy Evropského parlamentu z příslušných výborů. Já se tedy budu těšit na kvalitní spolupráci, budu se také těšit na vaše názory, vaše podněty, vaše stanoviska, která mohou efektivně vylepšit naši spolupráci. Děkuji. Minister, very much for your... Děkuji vám srdečně, pane ministře, za vaše úvodní slova. Ano, je to povzbuzující. I vaše plány, i vaše přátelská slova. Doufám, že budeme velice konstruktivně spolupracovat v zájmu společného síle e, právě tu politiku pro růstovou, že se nám podaří posunout dál. Zahájím mění diskusy. Nejdříve máme koordinátory za EPP Lambert van Nistelrooy. Pouze krátce jménem strany Lidové Děkuji, že jste mezi námi, děkuji, že jste ochoten s námi hovořit. Čekáme od eh, té spolupráce mnoho. Dnes dopoledne jsme hlasovali o všem, co by mohlo vyplývat z jednání s předchozími předsednictvími i s radou. Eh, často se to účastnila i komise. Jsme Eh, pozitivní a doufáme, že i vy budete k tomu přistupovat pozitivně a eh, chceme dotáhnout vše do konce. Eh, ten balíček, který by měl být součástí víceletého přínačního rámce a kde my jsme spolu legislátory, ono to není lehké, ale právě jste řekl, že ta podmíněnost by měla eh, být propojena s tím spolufinancováním. My to sdílíme a sdílíme i to přemeno. Dovolil bych si navázat na jednu záležitost. Zmínil jste se o 26. listopadu, kdy se bude konat neformální eh, konference eh, smíšená. Pokud byste se ptal mě, co bych od toho čekal, tak například eh, v tom, jak kombinujeme eh, výzkum a vývoj, tam máme program, který navazuje na Horizon 2020 a tam máme několik miliard pro ten program určeno. Já si myslím, že bychom měli přeskoumat ERTF a politiku soudržnosti a sladit to se společným strategickým rámcem, kde nyní hovoříme o té inteligentní specializaci jde o to, abychom se soustředili na určitá témata, zejména v rámci ERDF. To totiž ve svém výsledku opravdu rozhodným způsobem posílit ty členské státy a regiony, které dávají šanci vzdělávání, které lépe využijou vzdělávacích kapacit a jiných kapacit a které zapracují i účast například podnikatelů, podnikatelské sféry, soukromé sféry a tak dále. Ta veřejná sféra, ta je samozřejmě důležitá z politického hlediska, ale ta už nemá prostředky. To už v mnoha zemích je prostě fakt takže co já bych rád viděl? Abychom nehovořili pouze e, mezi sebou, děkujeme za pozvání, ano, ale zároveň bychom měli do toho dialogu zatáhnout už všechny zúčastněné strany v rámci soudržnosti. Co vlastně byste měli podniknout je ministerská konference společně s účastníky výzkumu a vývoje a s námi, kteří to pak přiblíží e, té praxi Eh, tomu inovačnímu aspektu a těm pracovním místům. Takže dostat se ven z těch silosů, to je na čem záleží. Co já jsem zde už uslyšel, neustále se opakuje v této sněmovně, my teď máme tak málo peněz na výzkum a vývoj, No ono ne, ono vlastně těch peněz ještě je dost, ale jde o to, jak je nejmoudřeji využít. Já jsem se ve vašem textu dočetl, že už máte určitou koncepci integrovaného přístupu. Eh, chcete pouze se držet tedy té načrtnuté linie, anebo to myslíte vážně s tou inovací? Děkuji, Lambert. Pane ministře, sromáždíme všechny otázky? A nebo jedna po druhé. Dobrá, takže teď Konstance Krel za socialisty. Mnohokrát děkuji, Danuto. Vážený pane ministře, já jsem velice ráda, tady jsem. Jsem velice ráda, že je možné mít tuto zajímavou eh, výměnu v rámci nastupujícího předsednictví. Já jsem, řekněme, eh, opatrně optimistická z hlediska budoucích trialogů, ale pravdou je, že litevské předsednictví je osvěžující, dynamické. A také je pravda, že už můžeme zaregistrovat některé úspěchy. Dovolte mi, abych byla otevřená. Toto je již čtvrté předsednictví, které zažívám. Také jako spravodajka pro všeobecné nařízení. Ne každé předsednictví je tak flexibilní a tak otevřené z hlediska přístupu k trialogu jako vaše. Myslím si, že také prospívá věci, že vlastně poprvé máme co dočinění se smíšeným týmem v tomto jednání. Tedy na straně předsednictví máme mnohem více žen, odbornic, než tomu bylo v těch předchozích předsednictvích. To může být signál pro to, že tyto smíšené týmy jsou opravdu dobré. Ano, my jsme také mix, smíšený tým. My jako parlament už od dánského předsednictví stále zdůrazňujeme a v září se to opět eh, projeví, zda to opravdu funguje. Tedy stále zdůrazňujeme, že při veškerých jednáních mezi předsednictvím a parlamentem Ohledně VFR 80% z tohoto jednání byly věci, které měly co dočinění s politikou soudržnosti. To znamená, neměly spadat pod řízení VFR, ale pod legislativní spolurozhodování. To znamená, že parlament je řádným zákonodárcem v tomto smyslu. A tady Nyní máme těch slavných 5%, eh, které nejsou odsouhlaseny v tom všeobecném nařízení. Pan Lambert o tom již hovořil, je to ta makrokondicionalita, výkonnost, spolufinancování. Dámy a pánové, eh, šéfové vlád se domnívají, že už v únoru toto jak si rozhodli, ale to spadá do spolurozhodování. Já si dokážu představit, že si třeba neúplně přáli tito představitelé vlád členských států, aby bylo nutné přistoupit za vašeho předsednictví na kompromisní řešení. Já doufám, že se nám to společně podaří. Je to samozřejmě výzva pro členský stát, který poprvé plní funkci předsednictví. Je to také stát, který nepatří k těm úplně největším členským státům. Je to speciální a zvláštní výzva snažit se najít řešení, ale myslím si, že 500 milionů občanů EU bude velice spokojeno, pokud se nám to společně podaří. Já si myslím, že je opravdu důležité, aby v září jsme dospěli ke kompromisům, protože jinak zavedením této nové investiční možnosti, kterou EU má, tedy počínaje prvním lednem příštího roku, tato jedinečná inovační možnost by nebyla možná. Pokud se nám to podaří, pak se domnívám, že i volební kampaň ohledně Evropského parlamentu a pak také kolem obsazení nové Evropské komise bude poznamenána tímto dobrým signálem v tom smyslu, že se nám podaří dopracovat tuto společnou politiku. To není otázka, je to přání, aby se nám to společně podařilo a já doufám, že vzájemně se nám podaří v září dospět k dobrým výsledkům. Děkuji. No, děkuji. Máme tady někoho pro za liberály, kdo by se rád vyjádřil, nebo Oldřichu za EKR. Prosím, Oldřichu. Děkuji, paní předsedající, eh, pane ministře. Eh, dovolte, abych vás také uvítal a Eh, vyjádřil radost nad tím, že si můžeme spolu vyměnit na začátku vašeho předsednictví eh, informace a musím říci, že jsem eh, z České republiky, čili ze státu, který si také prodělal toto předsednictví a je to obrovská výzva a šance spolupodílet se na budoucnosti Evropy. Chtěl bych také dodat, na margo Konstanc, že i má frakce podporuje smíšené týmy, protože se domnívám, že pracují efektivněji a panuje v nich daleko lepší atmosféra. Eh, chtěl bych také říci, že eh, pro nás, hlavně pro eh, nové státy, které přistoupily do Evropské unie, je velmi důležité aby na podzim ten kompromis dojednán byl protože máme před evropskými volbami a nedokážu si představit jak budeme obhajovat priority evropské unie v době kdy bychom jednali podle provizoria. čili jsem připraven eh, pakliže bude zájem zprostředkovat vám nějaké vazby na eh, naše eh, orgány tím myslím české republiky předat vám zkušenosti v rámci předsednictví a na závěr bych chtěl, chtěl vyzdvihnout jednu věc, která pro mne osobně je velmi důležitá. E, vyplývá z toho, že jsem byl několik let e, primátorem velkého města a domnívám se spolu s mými kolegy ve výboru, že e, budoucnost Evropské unie a budoucnost rozvoje a ekonomiky záleží hlavně na, eh, na atraktivitě a dobrém fungování velkých měst a velkých aglomerací. A proto bych byl rád, kdyby i tato politika byla v průběhu vašeho předsednictví vnímána jako jedna z prioritních. Děkuji za pozornost. Thank you, François Alfonsi. Eh, děkuji, François Alfonsi. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane ministře, děkujeme, že jste dorazil mezi nás. Samozřejmě, že přejeme co nejlepší průběh předsednictví, které budete vykonávat. Ocitáte se v takové přelomové době. Máte odpovědnost za dokončení jednání, které trvá již téměř jeden rok, přesně jeden rok. kdy jsme odsouhlasili stanovisko parlamentu a vše probíhalo v rámci těch jednotlivých předsednictví před vámi a nyní potřebujeme definitivní kompromis, který by zaručil budoucnost regionální politiky, protože to je podstatně důležitá politika pro EU, zvláště z hlediska finančních prostředků v budoucnosti. Víte, že mezi velkými nadějemi, které vyjádřil parlament z hlediska této politiky, bylo také výrazné posílení prostředků z hlediska územní spolupráce. Chtěli jsme, aby 7 kohezního fondu tomu bylo věnováno. Komise nešla až tak daleko, nicméně povzbuzovala tyto snahy. A v konečném efektu to jednání, které proběhlo, bylo nakonec velmi, velkým zklamáním v únoru, protože mm, došlo k jistému omezení této územní spolupráce v rámci rozpočtových výhledů. A to je škodlivé. Proč? Vy jste to řekl sám. Existují určité postupy, které se již rozvinuly a samozřejmě blahopřejeme všem pobalským státům, státům, které podporili, podpořili makroregionální politiku. To by neměly být ovšem postupy omezené pouze na pobaltí. Tyto postupy by měly být používány v jednotlivých eh, místech, kde se soustředuje evropská populace. Zajímaly nás eh, vaše názory v tomto smyslu a chtěli bychom vás pozbudit ve smyslu iniciativy, která by připravila budoucnost těchto politik a to eh, v dynamickém a rozhodném tempu. To bude možná vyžadovat, abychom využili vlivu na úrovni rady, tak aby územní spolupráce eh, získala pozitivní místo mezi flexibilními nástroji, které byly a budou používány v rámci budoucího rozpočtu. V rámci těchto flexibilních nástrojů bychom případně mohli najít určité prostředky. Bohužel zatím to v únoru na závěr příslušného jednání nebylo možné. Proto bychom byli rádi, kdybyste jako předsednictví k tomu přispěli. Also, eh, ich möchte antworten Ihnen. Eh, milá Konstance, chtěl bych nejdříve odpovědět na vaši otázku. Já jsem rád, že máme tento smíšený tým. Je to velice důležité pro nás, protože máme mnoho odborníků na ministerstvu financí, ale také na jiných ministerstvech. a jsou to ženy, ženy, které mají dobré vzdělání, mají dobré vzdělání. Bohužel Němčina není eh, naším odborným jazykem, takže se vrátím k angličtině. Vrátím se tedy k angličtině, abych to dořekl. že bych se s vámi rád podělil o pár názorů ohledně těch důležitých záležitostí, které se zmínil. Samozřejmě jsem velmi vděčný všem kolegům, kteří se jednak tážou a jednak vyjádřili podporu našemu předsednictví. Ono je to velice příjemné, když slyším, že na nás eh, hledíte jako na velice efektivní předsednictví a to už po pouhých dvou dnech co jsme předsednickou zemí. Dvou či čtyř dnech. Ono předsednictví může mít vliv, ale není to nějaký všemocný vliv. Vliv v naradě je, ale my jsme tam hlavně jako ten neutrální budovatel toho kompromisu. Ale já se domnívám, že já i můj tým, všichni, kteří se do toho vkládáme, si plně uvědomujeme význam jednotlivých záležitostí, které souvisí s územní spolupráci, se soudržností a snažíme se co nejvíc, abychom našli ty nejprůchodnější cesty ku předu. Samozřejmě, že naším cílem je, jak už jsem řekl na samém začátku, dospět do, dospět do těch kompromisních řešení co nejdříve. Co je reálné? No, září. Tam jsme opravdu vděční, totiž když jsme sem šli, tak jsem se právě doslechl, že vy už jste hlasovali o těch důležitých otázkách a že to dopadlo dobře, tak to je pro nás skvělý signál, pro náš tým rovněž, to nám dává určitou sílu. Takže tady nyní máme opravdovou šanci zhostit se těch úkolů, tak aby se to netáhlo až někdy do konce listopadu, když už vlastně eh, tam bude nás eh, čas tlačit. Oldřichu, děkuji za eh, blahopřání, za návrh být tím eh, styčným důstojníkem mezi Českem a eh, Litvou, Českou a litevskou vládou. Já tě mohu ujistit, že opravdu, nebo vás mohu ujistit, že mám téměř dokonalé vztahy s vládami všech 28 členskými státy, včetně mé ECOFIN to je jako jedna rodina velká. Samozřejmě e, ta koheze to není pouze odpovědnost těch e, ministrů financí, i když my tam jsme důležitým hráčem. Mohu vám prozradit určité tajemství, totiž na jednom z těch zasedání Ecofinu, kde já jsem Eh, budu předsedat, tak mám v úmyslu nastolit diskusi o politice soudržnosti. Pan komisař Hám přišel s tím nápadem, mně se on zalíbil a uvidíme, jak to uspořádáme. Takže zatím nemohu slíbit nic konkrétního, ani konkrétní formát, datum či čas, ale myslím si, že to prospěje i radě Ekofinu, aby se doslechla, co se zde v těchto politikách koncipuje. A nyní ty nejzávažnější otázky. Ty byly vaše, Lamberté. Souhlasím s vámi stoprocentně, totiž, že e, ta, e, ty nástroje politiky soudržnosti potřebují obnovu. Jak je reformovat? No, na mnohých úrovních se to musí dít. Určité záležitosti se dá integrovat a tím dosáhneme takového synergického efektu. A pak ještě jsou určité náměty, které hovoří o přesunu ze systému grantů na finanční nástroje. A tam se domnívám, že to má skvělé vyhlídky právě takové uvažování například u mě na Litvě a vůbec po Baltí, protože my se jako ministři setkáváme trochu častěji než se zbytkem unijních zemí v rámci našeho regionu, my už jsme ty záležitosti probírali. A opravdu tomu přikládáme velký význam. Mít takový zásadní posun už v tom novém finančním výhledu. A důvod je jednoduchý, že Eh, aha, od těch jednoduchých grantů, které nikdy nebudou stoprocentně efektivní, na jiný způsob čerpání zdrojů. Máme dobrou spolupráci s Evropskou investiční bankou a to je jedno z velice mocných jeden z velice mocných nástrojů, které má EU k dispozici. Možná jste i slyšeli tu zprávu komisi, kterou přichystala. Evropská eh, investiční banka. A to se probíralo včera například už v rámci litevského předsednictví, ale i předtím na fóru rady a rozhodli jsme se, že právě ten eh, hospodářský a finanční výbor ECOFINu se tím začne zabývat podrobněji, jak se mohou ty myšlenky přetavit do praxe. A já mohu říci, že na Litvě my už máme představu. Totiž takové propojení strukturálních fondů a pomoci v rámci těchto fondů plus veřejné zdroje finančních prostředků, tedy nikoli pouze EIB, ale jiné rozvojové banky, které fungují například v regionu a i ty severské investiční banky a ty jsou poměrně významnými hráči právě eh, v severských zemích a v Pobaltí takže tyto zdroje a plus finanční zdroje ze soukromých zdrojů. Čili to je takové určité partnerství eh, veřejných a soukromých fondů a my se tím zabýváme velice pečlivě. Tady nám hned došlo, že každá chyba, která by se v té oblasti spáchala, se obrovsky prodraží. Takže postupujeme obezřetně, pomalu, ale s rozhodnou vůlí takže mohu vás ujistit, že to budeme probírat na té neformální schůzce, která se týká politiky soudržnosti ve Vilniusu. To bude jeden z témat, protože to je vlastně zítřek politiky soudržnosti. Musíme změnit svůj přístup. Nemůžeme zacházet s evropským rozpočtem jako e, takovou láhev nebo eh, takový kotlík, kde si každý něco odebere. Ne, něco musí fungovat lépe. A ty nástroje které už existují, by mohly být uplatněny. Totiž, jak by ty peníze mohly zafungovat a uplatnit se nikoli pouze jednou, ale vícekrát. A to je ta cesta, kterou se musíme ubírat. Zejména, když budeme pamatovat na skutečnost, že obecně se nám zdroje budou krátit už nyní, ale nejméně po dobu nejbližších sedmi let. Takže takto bych vám odpověděl a Budu se těšit na další otázky. Jako další Jan Olbricht. Děkuji, pane ministře. Přeji vám hodně úspěchu v průběhu vašeho předsednictví. Přeji vám hodně štěstí, hodně úspěchu. Já jsem z Polska, což je velká země eh, z pohledu možných finančních prostředků, které jsou ve hře. Já mám vlastně velice konkrétní otázku. Jedna je eh, politická, svou povahou. Totiž vy tvrdíte, že vše musí nastat co nejdřív, ale v souladu s naším usnesením my musíme nejdřív mít nějakou zhodu e, v tom spolurozhodování a pak musíme mít e, víceletý finanční rámec a na tom se musíme shodnout. Pak hlasujeme o tom obecném nařízení a tam rovněž musíme ještě mít e, jakoby to eh, přiklepnuté tím finančním rámcem. Takže já se ptám na konkrétní plán. Kdy chcete eh, odeslat ten text, který se týká finančního rámce, eh, který by parlament mohl schválit. Já vím, že jste řekl co nejdříve, ale co to znamená? Září, říjen, listopad, ono to totiž bude mít vliv na vyjednávání v rámci toho spolurozhodování. Pokud tam například by mohlo být něco, co se neplánuje konkrétně, tak vlastně neustále stavíme hrady na písku. Ta neformální schůzka ministrů v listopadu to bude před hlasováním nebo po hlasování o tom klíčovém nařízení. Pokud to bude před, tak to bude stále ještě o obsahu, pokud po, tak už o implementaci. Takže to je důležitý rozdíl. A druhá otázka. Pochopil jsem vás správně, když jste se zmínil v tom vašem proslovu, že stále ještě jsme v tom období 2007-2013 eh, a zabýváme se nikoli pouze otázkou 2014 až 20. Totiž zpráva kolegy Oldřicha Vlasáka, který už tady není, to je ten problém Rumunska a Slovenska. A z toho, co vím, možná, že to není poslední. V průběhu vašeho předsednictví můžeme čekat, čili ještě před koncem roku 2013, můžeme čekat, že se bude muset velice obtížným způsobem rozhodovat. Takže já se ptám, co nás čeká a nemine protože nyní už se soustředujeme na to období 2014 až 2020, ale možná budeme ještě muset zaujmout stanovisko ohledně politiky soudržnosti v rámci jiného postupu. Tady totiž to probíhalo jinak, to spolurozhodování. Takže tady bych vám, bychom vám rovněž rádi pomohli, ale nejdříve bychom potřebovali vědět, co nejdříve, jak si to máme představit, co máme čekat. Děkuji, Sean Kelly. Uh, uh, děkuji, paní předsedkyně. Chci pana ministra přivítat a poděkovat mu za to, že tady je. Já jako uh, irský poslanec mu za to děkuji a děkuji také za to, co říkal o svém předsednictví. Za prvé musím poznamenat, že toto je pozitivní období pro Evropu obecně, zvláště je to um, období, kdy přistoupilo Chorvatsko, Lotyšsko zase k eurozóně přistoupilo, takže je to příležitost pro celou Evropu mít radost. A konkrétně je to důležité také pro euroskeptiky. A nevíme, eh, jak na, te, na ten vývoj nahlíží Rusko, no ale každopádně musím říct, že na mě udělal dojem eh, vaše upřímnost i dnes dopoledne eh, pan minister vysvětloval priority svého předsednictví a jako irský eh, europoslanec bych k tomu dodal, že někdy jsme možná příliš nároční, někdy od předsednictví očekáváme příliš. Zvláště od malé země, jako je ta vaše, když eh, předseda úplně poprvé. Zároveň ale jsme tady proto, abychom pomohli. A zvláště tedy v souvislosti eh, s očekáváním chci říci, že předsedání během eh, druhého pololetí roku v porovnání s, těmi, mm, s tím prvním pololetím je obtížnější, protože máte eh, obtížnější situaci. Máte tam letní dovolené, potom zase Vánoce, takže v podstatě máte mnohem kratší dobu na všechno. Před námi stojí několik obtížných rozhodnutí, Kolega zmiňoval uh, makrokondicionalitu, otázky víceletého finančního rámce a další. A já doufám, že se vám podaří těchto věcí vyřešit co nejvíce. Já se totiž obávám, že pokud se to nepodaří a přenese se to do příštího roku, bude to mnohem náročnější, protože už se budeme zabývat volbami Budeme se samozřejmě soustředit eh, na volby a tím pádem čas na tyto věci bude mnohem zkrácený. Mnohem více zkrácený. K celému triu předsednickému eh, Irsku, Litvy a Řecka se chci zeptat, dochází tam k překrývání, pokud je o podporu. My jsme totiž eh, měli řadu expertů a Zajímalo by expertů, kteří se vám snaží pomoci a věřím, že odvedete skvělý kus práce. Například vy jste hovořil o vzdělaných ženách a možná právě v tom spočívá tajemství vašeho úspěchu, protože ženy jsou často praktičtější, pragmatičtější než muži a možná právě to je potřeba tyto ženy, aby se podařilo dosáhnout výsledků a úspěchů. Každopádně já vám přeji hodně úspěchu, děkuji vám za to, že jste se dostavil na naše zasedání a zvláště mě tedy bude zajímat ta otázka kontinuity. Kontinuity, pokud eh, vůbec existuje a pokud ano, tak eh, jaká je situace. Každopádně myslím, že odvádíte skvělý kus práce, děkuji vám. Děkuji. Brussels. Gerbs ministře, mám malonu matyti Děkuji, vážený pane ministře. Jsem velice rád, že jste na našem zasedání. Jako zástupce Litvy vám chci popřát hodně úspěchů v nadcházejícím pololetí, které vás čeká. Když jsem vás poslouchal, slyšel jsem, že několikrát zmiňujete slovo přidaná hodnota. My v Litvě i v dalších eh, novějších členských státech velice dobře známe velký závažný problém nezaměstnanosti. Narůstající nezaměstnanost, nezaměstnanost mezi mladými. A někdy využíváme prostředky, nebo víme, že prostředky nejsou vydávány efektivně. Někdy se investuje do eh, výstavby silnic, chodníků, která nejsou příliš, kon, příliš fragmentované. Takže jak zajistit, aby finance byly investovány efektivně a jak eh, zajistit tu přidanou hodnotu co nejrychleji. Často se o tom hovoří, ale v praxi potom často dochází k nečinnosti, neefektivnosti. Používají se projekty a provádí si projekty, které se nejsnadněji provádí, ale často to nemá žádnou přidanou hodnotu, takže od eh, člověka zkušeného v této oblasti eh, bych si rád vyslechl odpověď. Maria Igojen. Děkuji, paní předsedkyně, vážený pane ministře. Já jsem tady. Souhlasím s hlavními liniemi ve vašem vystoupení a také s prioritami, které jste uvedl v souvislosti s vaším předsednictvím. Je vynikající, že se zde objevuje takovýto impuls, který pochází z vaší země směrem k Evropské unii. Myslím si, že by bylo dobré, abyste učinil některá upřesnění. Vy jste hovořil o tom, že byste chtěl zrevidovat všechny makroregionální strategie. Mohl byste to nějakým způsobem upřesnit? Hovořil jste také o přidané hodnotě, říkal jste, že případně by se změnilo těžisko těchto zaměření. My se domníváme, že makroregionální politiky jsou právě jedním z úspěchů této politiky soudržnosti. Mohl byste upřesnit tuto informaci? Samozřejmě, že vám také přeji mnoho úspěchů v rámci vašeho předsednictví. So, uh, uh thank you very much. Děkuji vám za všechny otázky. Než odpovím konkrétně, Šone, chci vás ujistit o tom, že by nemohla probíhat lepší spolupráce než ta, která probíhá s bývalým irským předsednictvím, tedy mezi irským a litevským předsednictvím. Jsme velice vděční za všechny osobní kontakty, které máme navázány. Jsme také schopni dělit se o zkušenosti. A irští kolegové nás také ujistili o tom, že navzdory konci irského předsednictví jsou Irové ochotní nám pomáhat v podstatě se vším. Na ministerstvu financí máme člověka, který pracoval pro irské ministerstvo financí a potom se vrátil k nám a přispěl svými zkušenostmi také k této činnosti. Myslím, že tato pomoc je opravdu velice potřebná. Zvláště je to užitečné pro malé země. Irsko je vlastně také, také malá země. Jediný rozdíl spočívá v tom, že pro nás je to první předsednictví, zatímco vy jste předsedali po sedmé. Jednu věc, kterou jsme prodávali s panem ministrem Nunanem a jeho kolegy, bylo, Jaký je rozdíl v tom mít tak obsáhlé zkušenosti na jedné straně a nemít zkušenosti na druhé straně? My jsme se rozhodli, že zase není tak velký rozdíl v tom, kolikrát jste už předsedali v minulosti. Evropská unie se totiž mění a sice mnohem, mnohem rychleji, než by se dalo očekávat. Myslím, že Evropská unie v současné době také prodělává obrovské změny. Dochází k ním rychle, a možná se to méně týká výboru pro regionální politiku než ostatních výborů, ale například na Ekonu je to vidět velice jasně. Na radě Ekofin, které jsem předsedal, bylo jasně vidět, že názory o komplikovaných otázkách jako bankovní unie se mění téměř ze dne na den. A pokud je o skepsi, máte pravdu. My jsme se změnili, obrátili jsme v podstatě směr o 180 stupňů. Je tedy důležité, jak říkáte, zajistit tuto kontinuitu. Já jsem začal působit eh, jako předseda od ledna. Převzal jsem vlastně úřad na konci eh, prosince minulý rok po volbách a myslím, že jsem udělal správně. A stejně tak celý můj tým se zapojil do práce, navázali intenzivní kontakty s kolegy i ostatními členskými státy a také s Evropským parlamentem. A vlastně i s vámi, se všemi zaměstnanci. To je tedy velice důležité a já se budu těšit na další spolupráci. Potom stejně tak předáme štafetu zase Řecku. Jsem si jist, že ten přechod bude plynulý. Ano, samozřejmě, lidé jsou často příliš nároční a zdroje jsou zároveň omezené. Z toho důvodu vás chci požádat. Mějte na paměti, že nadcházejí volby a vaše zdroje, stejně tak jako naše, budou omezeny. Myslím si, že toto by mohlo být skvělou příležitostí přizpůsobit časový harmonogram a zajistit efektivní, nepříliš náročný proces až do samého konce, než dosáhneme dohody. Na všem negativním je něco pozitivního a naopak, tak to musíme brát. Nyní ke konkrétním otázkám. Nyní přejdu do litevštiny, abych odpověděl litevskému kolegovi. Prosím, nasaďte si sluchátka. Milý Jozisi, položil si podstatnou otázku a já jsem se na ní snažil odpovědět už ve svém úvodním proslovu a také když jsem odpovídal na předchozí otázky. Samozřejmě máme pouze omezené národní i evropské zdroje a z toho důvodu musíme hledat inteligentní řešení a musíme se snažit optimalizovat zdroje a jednat co nejefektivněji. Myslím, že máme k dispozici dobrý soubor nástrojů. Máme legislativu na evropské úrovni, která přesně popisuje, jak se evropská podpora má používat. Kromě toho, během vyjednávání s Evropským parlamentem také projednáváme nové způsoby a novou úpravu, nové právní předpisy pro víceletý finanční rámec. Tam budeme mít ještě další nástroje a konference o politice soudržnosti, kterou jsem zmiňoval a na kterou vás osobně zvu, bude další příležitostí o této otázce hovořit. Budeme moci vyvodit závěry ze všeho, co se nám podařilo dosáhnout. Projednáme to obecně a také budeme hovořit o zkušenostech členských států, ty totiž jsou, jsou k dispozici a díky tomu budeme moci postoupit ku předu. A nyní přejdu zpět do angličtiny. Jane, vy jste položil velice konkrétní otázku a já se na ní pokusím stejně tak přesně odpovědět. Samozřejmě, když, budeme dosaho- eh, když se budeme snažit o dosažení politické dohody, Bylo by špatné dosáhnout eh, nebo stanovit harmonogram pro dosažení dohody, ale jednu lhůtu máme 1. ledna 2014 a to je lhůta, během které se rozhodnou lidé, tedy ti, kteří zvolili vás i mne. Ti se rozhodnou přímo rozhodnutí, zda Evropa plní své závazky či ne. A vyvstává extrémně důležitá otázka. Chceme opravdu lidem ukázat, že Evropa je pořád naživu, protože ona naživu je. Ale je na nás, abychom to dokázali, abychom vydali veškeré úsilí a v nějaké fázi se na tuto otázku zaměřili. Kdybychom, kdybychom se vzdali některých našich přesvědčení, Mohli bychom dosáhnout dohody už dnes. Já se ovšem budu těšit na váš konstruktivní přístup. Můj tým je také připraven pracovat ve dne i v noci. Máme před sebou opravdu velice náročný semestr, ale jsme ochotní udělat vše, co je v našich silách, abychom ukázali naše nasazení a dohody dosáhli. Pouze takovéto řešení, takovýto postup nás může dovést k výsledku. A pokud je o víceletý finanční rámec a nařízení o politice soudržnosti, k tomu bych řekl, že nejprve měla přijít politika soudržnosti a potom MFF. To, když zohledníme současné politické podmínky. Já bych byl rád, kdybychom dohodu o MFF měli před sebou na stole už nyní, ale politická realita je taková, jaká je. A nedostatek času nás nutí k tomu, abychom na tom pilně pracovali. A taková menší, ale důležitá otázka týkající se období na roky 2017 až 2013, 2007 až 2013. Pardon. Myslím, že od rady dostaneme obecný přístup na konci července a tím pádem bychom měli být schopni dosáhnout eh, konečné dohody velmi brzy. Myslím, že jsem tímto odpověděl na všechny otázky. Ne, ještě ta makroregionální strategie. Velice se omlouvám, Marie. Makroregionální strategie. Někdy se podařilo dosáhnout významných úspěchů, ale přiznejme si, že někdy jsme u těchto makroregionálních strategií zase tak efektivní nebyli. Měli jsme k dispozici eh, také jiné nástroje makroregionální politiky a ty se potom upřednostnili místo těchto strategií. Já osobně se domnívám, že bychom neměli přetěžovat nějakou konkrétní politickou oblast nástroji. Pokud budeme mít méně nástrojů, které ale budou efektivně fungovat, bude to mnohem, mnohem lepší, než plítvat zdroji, nejenom finančními, ale také lidskými zdroji, na mnoha místech, na mnoha různých nástrojích, kdy potom už nikdo nemá přehled o celkovém systému. To se ovšem netýká makroregionálních strategií, protože ty budou i e, nadále významným nástrojem. Existují totiž už poměrně dlouhou dobu a musíte nás pochopit v tom, že pro nás je strategie pobátí nejdůležitější. Pokud je o harmonogram, který byl um, odsouhlasen už před dlouhou dobou, v tomto pololetí by se měla přeskoumávat pouze strategie pro pobaltí. A já jsem velice rád, že to padlo rovnou eh, na tento semestr, kdy předsedá Litva. Je to náhoda, ale Nevylučuje to možnost při posuzování pobaltské strategie projednávat také obecné záležitosti týkající se makroregionálních strategií. Těch je poměrně hodně. Myslím, že tedy budeme mít příležitost se zabývat úspěchy, ale upřímně bychom měli také projednat ty části, kde nemáme dostatek úspěchů, nebo kde jsme přímo neúspěšní. A měli bychom se zaměřit na to, jak postupovat, abychom se těchto nedostatků mohli zbavit. Tímto doufám jsem odpověděl na všechny otázky, prosím. Děkuji vám. Chci vám velice poděkovat za to, že jste přišel na naše zasedání, že jste se s námi podělil o vaše plány. A pokud je o vyjednávání, velice si ceníme vašeho závazku eh, uspořádat již v srpnu zasedání se zaměstnanci. Vím, že je významný závazek, slíbit, že tady budete, že budete o tom jednat. Zítra se sejdeme s panem Dariusem a jeho týmem, proběhne poslední dialog ještě před letní dovolenou, ale doufáme, že plně využijeme září k tomu, abychom celý proces ukončili. A myslím, že v říjnu potom dosáhneme dohody během prvního čtení. Spoleháme na vás. Spoleháme na to, že váš tým nám pomůže při vyjednávání s radou. Ještě jednou tedy velice děkuji a přejeme vám během předsednictví hodně úspěchů. Thank you. Thank you. Uh, dear colleagues, we continue, so please don't go budeme pokračovat okamžitě, kolegové, tedy prosím, neodcházejte. Eh, Máme už tady pana Imbrasase, tak? Doufám, že můžeme okamžitě přejít k bodu 16 pořadu jednání. To je akční plán pro elektronické zdravotnictví na období 12, 12, 2012 až 2020 inovativní zdravotní péče. Prosím, pane Imbrasasi. Děkuji. Paní předsedkyně, milí kolegové, nejdříve bych rád poděkoval za to, že jste ochotní se mnou probírat tuto záležitost v tom prvním kolečku. Eh, hovoříme o elektronickém zdraví a akční plán by se měl týkat období 2012 až 2020. Tady si myslím, že bychom nejdříve měli vyjádřit podporu sdělení komise, protože elektronické zdravotnictví je vlastně tím nejúčinnějším způsobem, jak můžeme využít informatiku a technologické výdobytky při zvýšení účinnosti systému zdravotnických služeb. Rád bych upozornil zde na tři záležitosti v této souvislosti. Přístup, široký přístup k zdravotním službám, to je právě záležitost, kde elektronika může zvýšit míru přístupu. E, dále například e, příjmy, věk, e, to, kde žijí ti občané, tam všude právě elektronické zdravotnictví eh, bude znamenat, že bude zdravotnictví pacientům blíže. Rovněž musíme zvýšit zdravotní gramotnost eh, pacientů, jak eh, tedy personálu ve zdravotnictví, ale i pacienti se budou muset naučit obsluhovat například počítače a zároveň musíme nabídnout širokopásmový přístup k informatickým systémům všude. Tady právě regiony sehrávají velice důležitou úlohu, protože ty jsou nejblíže lidem, nejblíže občanům. A já s potěšením konstatuji, že zkušenosti hovoří ku prospěchu a mnohé regiony už dokonce začaly různé projekty v souvislosti se elektronickým zdravotnictvím zavádět do praxe. Proto se obracíme na vyhrazení eh, využitelných eh, unijních eh, komunitárních prostředků na tuto oblast. Tedy to by bylo úvodem. Těším se na vaše návrhy, pozměňující návrhy a na konstruktivní spolupráci a že tím posloužíme občanům. Předsed předsedkyně. Děkuji, pane Imbrasasi. Nevidím tady stínové zpravodaje v místnosti. Nabídl by se někdo říci pár slov jejich jménem? si vy jste stínový zpravodaj? Já mohu v oblasti elektronického zdravotnictví říci následovné. Je to zásadní věc. V kontextu hospodářské krize je opravdu kvalita zdravotnické péče mnohem problematičtější, například na ostrovech na vzdálených regionech. Tam to bylo tradičně obtížné dostat se eh, ke zdravotní péči a to nyní je ještě horší, zejména v zemích Jižní Evropy, které jsou v krizi. Tam je to citelné, to zhoršení té zdravotní péče. Já tu situaci znám, jak je to v Řecku. Tam se zavírá například eh, různé zdravotnické ústavy. Máme stále méně zaměstnanců v té oblasti. Občané tedy nejen trpí krizí a e, tím, že mají těžký přístup ke zdravotnictvím, pak ho třeba někdy ani nemají. Tady hovoříme o elektronickém aspektu. To by rozhodně usnadnilo situaci zejména občanům, kteří bydlí ve vzdálených oblastech. To je důležité, ale nyní, jak to bude vypadat eh, po stránce nástrojů. Tady, co by pomohlo ve smyslu společenské soudržnosti, je snižování nerovných podmínek redukce nerovných podmínek, tak aby kterýkoliv občan, který bydlí v EU v jakémkoliv regionu, měl stejný přístup. V současné době stovky tisíc občanů žije v nevýhodné situace. A to nikoli pouze ve vzdálených regionech, ale dokonce i ve městech. Proto tam musíme konat, protože tam musíme sáhnout ke um, informační technologii a některé země už tím mají pozitivní zkušenosti. Zejména je to potřebné v těch zemích, které v současné době zápasí s krizí. Tady bychom měli přijít s určitými náměty a já si myslím, že těch projektů právě v těch regionech, které budou mít zájem, které jsou nejvíce postiženy, může být víc, protože je to nejen nutné, ale i velice potřebné. Děkuji. Nemáme tady žádného jiného stínové zpravodaje. Aha, Maria Irigoyen, prosím. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla využít této příležitosti, vzhledem k tomu, že jsem eh, stínovým zpravodajem eh, v jiném výboru a ráda bych vás chtěla seznámit s některými připomínkami. Samozřejmě, že vše e, souvisí také se stárnutím v Evropě a dále. Je tady nutnost realizovat strukturální reformy proto, aby se zajistila trvalost těchto zdravotních systémů. My víme, že zdravotní systémy se zrodily v sociálním státě a nyní je nutné je tedy vybavit technologií a výpočetní technikou je nutné, aby tyto technologie nám sloužily také ve zdravotnictví, protože to umožňuje demokratizovat zdravotnictví a umožňuje to zajistit některé věci, které nebyly možné v minulosti. Zvláště z hlediska osob, které nemohly být ošetřeny dobrými specialisty. Tyto osoby se nyní mohou napojit na tyto specialisty díky této technologii. Elektronické zdravotnictví zlepší kvalitu života nejstarších občanů zvláště a proto je nutné investovat do tohoto vybavení. V současnosti není zatím tento systém příliš rozšířen mezi pacienty. My předložíme pozměňovací návrhy, abychom obohatili tuto zprávu. Děkuji. No eh, Pokud už nemáme nikoho, tak bych si sama dovolila dodat ještě drobnost k diskusi. Evropská politika soudržnosti se už zabývá touto problematikou eh, nebo zabývala v období 2000 až 2006, takže máme na čem stavět. Tam jsme nabili obrovskou spoustu zkušeností praktických, takže v oblasti toho elektronického zdravotnictví doufám, že se to odrasí i v koncipování té politiky, že se to bude využívat. Tady si musíme rozhodnout eh, ohledně lhůty eh, pro podávání pozměňovacích návrhů. Já bych navrhla, aby to bylo 12. července odpoledne. Dobrá, děkuji tedy velice a přecházíme k stanovisku pana Winklera. Ano, to je původně bod 22. Ehm, to je eh, inteligentní specializace, vytváření eh, sítí pro eh, politiku soudržnosti. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Já bych chtěl hovořit o inteligentní specializaci, také to na programu regiony musí podporovat tyto investice do výzkumu a vývoje podle nové metody o inteligentní specializaci pokud chtějí realizovat eh, tematický cíl 1, to znamená výzkum a vývoj. Zvláště je to aktuální pro ty, kteří mají proto podmínky. Ti, kteří nesplní tuto ex ante kondicionalitu, nebudou získávat prostředky, které s tímto souvisí. Tato metodika se zdůvodňuje tím, že musíme využívat eh, soukromých i veřejných zdrojů tak, abychom podpořili inovaci a abychom zajistili konkurenceschopnost. Období, v kterém zpracováváme tuto zprávu, není úplně ideální. Zatím se vyjednává o VFR a strukturálních fondech. Regiony jsou v různých stádiích vypracování této strategie. V každém případě jednotlivé regiony by měly pracovat na partnerství v rámci regionálních eh, programů a měly by také předložit strategii komisi. Zástupci regio mají velice dobrý přehled a vědí, co se odehrává v těch jednotlivých regionech. Takže není špatné, pokud eh, jak si průběžně bilancujeme z hlediska uplatňování této ex ante kondicionality. Existují také ještě některé nedořešené otázky z hlediska realizace, také jsem to zaslechl z hlediska připomínek jednotlivých představitelů. A také ještě jsou tady určité možnosti zlepšení z hlediska budoucnosti. Jako základ máme pracovní dokument, který jsem připravil pro dnešní výměnu názoru. Ten záběr je velmi široký a pokrýváme tam také některé kritické otázky, které zazněly k tomuto tématu. Komise, Rada a parlament eh, jsme se snažili doje, dohodnout na definici této strategie a to se nám podařilo. Já bych chtěl stručně popsat, o co se jedná. Každý region by měl soustředit se svými partnery všechny nezbytné informace ohledně silných a slabých stránek ve výzkumu a vývoji. Měly by se zpracovat priority ohledně toho, jak by mohl region svoje silné stránky posilovat a jak by mohl celkovou evropskou konkurenceschopnost zlepšit například jakým způsobem efektivně využívat evropské prostředky v inovaci, výzkumu a vývoji, zvláště v souvislosti s horizontem 2020. Ideální by bylo, kdyby se regiony vzájemně doplňovaly v těchto snahách. Také jsem zde uvedl hlavní otázky, které souvisí eh, s touto problematikou. Za prvé, první otázka je, zda neexistuje rozpor mezi povinností přijmout tuto strategii a na druhé straně mm, flexibilním regionálním přístupem. Komise nemůže nějakým způsobem eh, posuzovat eh, postupy regionů, aniž by věděla přesně, kdy má být konkrétní strategie uplatněna. To znamená, jedná se o splnění těch základních podmínek. V každém případě musí být jednoznačné, že tato ex ante kondicionalita není zázračným lékem. Je nutné, aby regiony vypracovaly tuto strategii jako strategii, která bude odpovídat jejich vlastním zájmům. To znamená, nejde o formální přístup, který by nám nepomohl. V každém případě by to měl být určitý podnět a impuls pro to, aby tyto regiony postupovaly v tomto smyslu. Za druhé, Další otázka je, může být tato strategie úspěšnou koncepcí politiky soudržnosti pro všechny regiony bez ohledu na to, jak jsou inovativní a rozvinuté? Regiony mají velice různě rozvinuté inovační systémy a také mají různé spolupráce s jednotlivými subjekty. Mají také různé administrativní kapacity a tomu musí být přizpůsobená strategie. Vize různých eh, jiných regionů nemohou být přenášeny automaticky. Je tedy nutné udělat sebehodnocení, sebeanalýzu Například ne každý region může podporovat klíčové technologie, mohou existovat regiony, které budou inovativní v závislosti na vynálezech, které vznikly v jiných regionech. Tady je důležité, že inovace ne nezbytně znamená, že by to měla být špičková technologie. Také netechnologické inovace jsou inovacemi například v oblasti služeb nebo v sociální oblasti, v demografických otázkách nebo ve zdravotnictví. Vypadá to, že zatím toto nebylo stejným způsobem pochopeno v různých regionech. Pak je tady také otázka rozvoje podnikavosti, tedy podnikatelského ducha. Je nutné zapojit eh, všechny subjekty, hm, zajistit přístup z dola nahoru. Všechny podniky daného regionu musí participovat eh, na stanovení těch silných stránek daného regionu a také na utváření budoucnosti. Komise mm, zdůrazňuje přístup eh, z dola nahoru. V každém případě musíme zde postupovat opatrně, protože dříve nebo později je nutné přijmout politická rozhodnutí. Neznamená to samozřejmě, že každý subjekt bude spokojen s jednotlivými prioritami. Nicméně ten přístup je správný. Neměli bychom opakovat eh, chyby Eh, z minulosti. Je nutné zasadit správné politické akcenty, které odpovídají zaměření regionu. Praktické uplatnění eh, samozřejmě není jednoduché. A to také eh, je opakující se záležitost v různých regionech. Ne všechny subjekty jsou stejně zapojeny. Často se postupuje obvyklým způsobem business as usual. Podle mého Eh, názoru nedochází k dostatečné sebeanalýze a musí dojít ke změně myšlení. Potřebujeme moderní, flexibilní myšlení úřadů a spolupráci. Ukazuje se, že regiony Eh, které jsou úspěšné, spolupracují tedy s univerzitami, s výzkumnými středisky a také mají dobrou spolupráci s úřady. Potřebujeme novou strategii, ale nejdůležitější je zapojení podniků, protože v konečném efektu inovace musí být orientovány na praktické využití. A co harmonogram? Je realistický z hlediska uplatnění této strategie? To je zásadní pro naši diskusi máme krátkou dobu na to, abychom vytvořili rozhodující strategie v tomto smyslu. Eh, také musíme zajistit účast jednotlivých subjektů. A zde nám schází čas, nebo je příliš těsný. Musíme také zajistit vyhodnocení a z toho vyplývá otázka dostatečného uplatnění této kondicionality. Také je důležité, aby regiony předali komisi akční plán kde by také měli harmonogram ohledně uplatňování priorit, opatření příslušných míst a příslušného časového plánu. Ex ante kondicionalita musí být stanovena nejpozději do konce roku 2016. V tomto smyslu komise musí velice eh, bdít nad plněním těchto podmínek. Regiony Některé regiony již mají tuto inovační strategii, celá desetiletí na tom pracovali. Jsou regiony, které vykazují tyto výsledky a ukazují, že vytvoření této strategie je velice dlouhodobým procesem. Na druhé straně musíme dávat pozor na to, abychom jednoduše nerecyklovali staré strategie, kde se opakují chyby, a kde nedochází k správnému inteligentnímu použití těchto strategií. Jaká rizika tady existují z hlediska stanování priorit? Některé regiony mají příliš velký závěr, záběr nebo přebírají staré koncepce klastrů, které fungovaly v minulosti. Eh, je obtížné také čelit odchodu některých podniků. Některé podniky se nestotožňují s těmito strategiemi, takže je tady riziko, že trh se také nebude vyvíjet tak, jak se předpokládalo. Někdy dochází na trhu k velké specializaci a tím pádem je tady velké nebezpečí pro některé regiony. Není jednoduché vyčlenovat podpůrné prostředky v současné situaci musíme dnes tedy postupovat v rámci inteligentní specializace. Tato strategie vyžaduje, aby technologie, produkty anebo příslušné služby byly eh, rozvíjeny na základě principu rozmanitosti. Eh, vědomosti jsou samozřejmě čím dál vyšší v závislosti na těchto technologiích a inteligentní je specialize tehdy, pokud dokážeme podporovat odpovídající aktivity v souvislosti s těmito technologiemi a průřezově podporujeme podniky. Domnívám se, že je nutné také eh, zajistit eh, spolupráci těchto regionů, podporovat konzultace, tak, aby se snížilo riziko eh, nesplnění cílů, které budou stanoveny. Musíme vycházet také z platformy, kterou vytvoříme z hlediska zmapování potřeb. Regiony musí mít také odvahu eh, přizpůsobit se eh, strategii. Proto je smysluplné nejenom mít monitorovací systém, ale eh, průběžně sledovat vývoj. Další otázka. Jakým způsobem uplatňování těchto evropských prostředků v rámci Horizontu 2020 může mít konkrétní dopad z hlediska této strategie? Můžeme se podívat, jakým způsobem by se mohly nejlépe doplňovat tyto prostředky. Očekáváme veřejné zdroje z různých programů, z hlediska podpory výzkumu a vývoje, také eh, se můžeme inspirovat uplatňováním eh, principů sedmého výzkumného programu. Dále je nutné v rámci politiky soudržnosti postupovat tak, jak již činíme nyní tedy subjekty výzkumu a inovace, musí vybudovat kapacity takovým způsobem, aby bylo zajištěno napojení také na Horizont 2020, na tento program. Dále bychom měli zajistit rozšiřování účasti a také twinningu jsou některé regiony, které se nesnaží o tyto výzkumy, ale i ty by měly využívat některých eh, dopadů a výsledků tohoto snažení, zvláště eh, v souvislosti s malými a středními podniky. Trochu pomaleji, Hermane. Bohužel ďábel spočívá v detailu, takže nyní se musíme podívat také na to, jaké existují právní formy pro tuto spolupráci. Já jsem poněkud skeptický z hlediska dlouhodobé platformy, která by se zde mohla zajistit. Další důležitá věc na závěr, ale dovolte mi, abych o tom hovořil poněkud déle, proto abychom mohli se soustředit v diskusi na nejdůležitější aspekty. Je nutné správně eh, radit jednotlivým eh, podnikům a subjektům. Pomalu, prosím, říká paní předsedkyně. Je zde otázka poradenství v rámci jednotlivých regionů, které se účastní těchto e, systémů, které by se měly účastnit. Regiony jsou v úzkém kontaktu s jednotlivými profesemi, také s generálním ředitelstvím Regio v souvislosti s operačními programy a také strategií. V těchto oblastech je poradenství důležité a existuje zde otázka, jakým způsobem regio, generální ředitelství, může do tohoto procesu vstupovat. My se domníváme, že zde máme platformu v Sevilla pro tuto inteligentní specializaci a tato platforma může pomáhat regionům eh, v rámci peer review, to znamená vzájemně eh, mohou konzultovat regiony svoje eh, programy Víte, že 31 regionů se nahlásilo do této doby. Mnoho regionů se domnívá, že e, účast v tomto systému jim nepřináší přidanou hodnotu. Jistě tady je nutná ještě vysvětlovací práce. V každém případě musím říci, že podle těch jednotlivých aspektů strategie by bylo dobré mít e, kontakty e, s odpovídajícími ředitelstvími. Jakým způsobem můžeme zhodnotit externí dimenzi? Jak má vypadat spolupráce mezi ty, těmito jednotlivými regiony? Je to realistické? Jsou rámce eh, dostatečně vytvořeny? A jak tato regionální strategie může fungovat v rámci celé EU? Velká nejistota je také na úrovni regionu z hlediska uplatňování externí dimenze. Regiony by nejenom měly vytvořit vlastní eh, strategii, ale měly by také uvažovat o spolupráci s jinými regiony. V ideálním případě ty regiony by se měly vzájemně doplňovat. Eh, měly by kombinovat inovační sílu a zvyšovat konkurenceschopnost EU, ale regio je eh, platformou, která má hlavní přehled o těchto spoluprácích. Nicméně vměšování do záležitosti regionu by nemělo eh, existovat a nemělo by určovat budoucnost těchto regionů. Existují již některé příklady. Silicon Europe například. Ale z velké části u těchto regionů ta externí dimenze by se měla teprve vybudovat. Je to pochopitelné, protože spolupráce mezi regiony je velice složitá záležitost. Doleďování je již složité i na úrovni jednoho regionu a samozřejmě, že v rámci operačních programů několika regionů to bude velice obtížně prosaditelné. Budoucnost ukáže, zda Právní rámce jsou postačující, v každém případě musíme počívat, eh, počítat s dlouhodobějším procesem. Cílem by možná mohla být také územní spolupráce na úrovni EU, ale také by bylo vhodné zamyslet se nad odpovídajícím právním rámcem a finančními prostředky, které by přijali představitelé vlád například eh, dopravní infrastruktury, IKT a tak dále. Kolegové, tyto otázky v oblasti výzkumu byly tedy zde zmapovány. Já se těším na diskusi v rámci našeho výboru, ale také s paní Repel, která zastupuje komisi a děkuji vám za vaši pozornost. Thank you very much. I would like to say that secretariat did not receive from the political Děkuji. Tady bych ráda sdělila všem, že sekretariát zatím neobdržel žádné informace týkající se stínových zpravodajů, což je pro nás fundamentální záležitost. Tak doufám, že se, k nám to, že se to k nám brzy dostane. Lambére, řada je na vás. Thank you, thank you very much. Yeah, I'm... Děkuji vám. Mne opravdu velice zajímá tento první krok týkající se dokumentů z vlastní iniciativy. Myslím, že by stálo za to zamyslet se nad prvními zkušenostmi, které tady máme, protože v první polovině roku budou předloženy návrhy členských států, budeme, budeme je mít před sebou na stole a možná se zaměříme právě na tyto výsledky. Je důležité, aby bylo jasno eh, o kvalitě dokumentů členských států, které potom budou součástí partnerských smluv. Takže otázka na pana Winklera, jak plánuje věci v této souvislosti. Když budeme hlasovat na začátku příštího roku, budeme mít k dispozici tyto konkrétní informace? budeme mít jasnou představu o tom, eh, jakého bylo dosaženo pokroku ve skutečnosti, to je jedna věc. A za druhé, velice mne těší jeho otevřený přístup a také to, že se zamýšlí nad všemi těmito aspekty. Jsem velice rád, že říká, dobře, dokažte to, ukažte nám to, to je podle mne správný přístup. Nevím, kdo bude odpovídat na všechny ty vaše otázky, někdy mi to není jasné, možná někdy vy odpovíte. Možná výbor eh, regionů, nebo možná Evropská komise, nebo my. To je tedy druhá otázka. Kdo očekáváte, že odpoví na všechny ty otázky? Také mám několik poznámek, které by měly být zohledněny. To, že v současné době máme určité nástroje, vede k tomu, že byste také mohl zohlednit výsledky legislativních eh, návrhů, které se týkají EIT. Také máme režim pro regionální inovace, což je v zásadě zaměřeno na stejné produkty jako ty, které máme tady na mysli my. Tato témata budou volena eh, tím Evropským institutem pro inovace. Těch témat tedy bude celkem sedm a možná byste se k tomu mohl vyjádřit. Dále hovořil jste o externí dimenzi. Máme možnost používat eh, evropské nástroje, například máme ERI. Evropský nástroj infrastruktury regionální infrastruktury. Ten máme k dispozici a ten vlastně dává možnost získat legální evropský status, udělený na základě evropského práva. To tedy existuje, mohl byste se na to zaměřit. Někdy se hovoří totiž o té externí eh, dimenzi a říkáte, že je to taková černá schránka, ale my bychom těm regionům měli pomoci. Měli bychom pomoci těm regionům, které chtějí nalézt partnery. Měli bychom jim pomoci, například v oblasti nanotechnologie, tak, aby měli přeshraniční nebo evropskou dimenzi. Na to byste se mohl zaměřit. Další věc, se kterou souhlasím, je to, že bychom měli bychom uh, měli odpovědět na ty regiony znalostí. Politika soudržnosti v této nové struktuře může tyto činnosti zohlednit a dochází k tomu nebo ne? Poprosil bych tedy pana zpravodaje, aby se podíval i na tuto otázku. Myslím, že jste položil ty správné otázky v této fázi a také bychom si mohli vyslechnout komisi, jak na to nahlíží ona. Možná nastal čas tomu, abychom se jako parlament zaměřili na to, k čemu dojde v příštích měsících. Děkuji. Nikos Chrysohelos. Děkuji, Nikos Chrysohelos. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είναι... Děkuji. Diskuse je velmi zajímavá, protože pokud eh, se chceme dostat z ekonomické krize, zvláštně v jižní části Evropy, pak musíme rozvíjet nové myšlení a musíme investovat do inovace, do nových výrobních modelů. To znamená, že musíme vycházet eh, z modelu, který je státní na úrovni technologie a výzkumu v podobě velkých podniků. A musíme také podporovat decentralizovanější model. Když hovoříme o regionálním rozvoji, tak je vhodné zmapovat výhody, které může poskytovat určitý region, jaké jsou kvality daného regionu, nedostatky a využívat silných stránek regionu a řešit problémy. Například, co se týče ostrovů, ostrovy mají e, svoje specifika, často jsou vnímána jako negativa ale kdybychom změnili přístup k ostrovům, tak by se tyto ostrovy mohly změnit v ostrovy výhod. Eh, ostrov to je uzavřený ekosystém, takže výzkum pro trvale udržitelnou ekologii by mohl být zajištěn na těchto, v těchto ostrovních regionech. A v těchto ostrovech bychom mohli takto podporovat určité inovace z hlediska ekosystému. Problém je v tom, že často tyto regiony nemají nebo nedokázaly rozvinout dostatečné výzkumné kapacity které by se zaměřovaly právě na specifika, na výhody těchto ostrovů. Existují tedy velké rozdíly mezi těmi nejbohatšími regiony, které mají možnost investovat do výzkumu a technologií v rámci jednotlivých regionů a vedle toho existují regiony, eh, které se potýkají s řešením eh, problémů, kde musí používat staré eh, modely nebo staré technologie. Nevždy ovšem e, je možné použít ty e, staré modely z hlediska zpracování odpadu například. Bylo by vhodnější využívat inovujících e, způsobů zpracování odpadu. Ale kdo by zajistil tento výzkum, dejme tomu, na ostrově? Většinou je to tak, že přicházejí zvenčí tyto podniky. Proto je to právě fond eh, soudržnosti, který funguje tyto modely, ale tyto modely většinou negenerují správné výsledky, protože neodpovídají kapacitě a specifiku konkrétního regionu. A vedle toho existují mnohem vhodnější řešení, která by byla méně nákladná. Musíme se tedy podívat na to, jakým způsobem pomáhat těmto regionům které mají velké spoždění v porovnání s regiony, které jsou lépe organizovány v oblasti výzkumu. A musíme také řešit problém nedostatku pracovních sil. V některých regionech nemáme eh, ten nezbytý počet pracovníků, kteří by mohli naplánovat eh, aktivity v rámci budoucího programačního období. Nemáme Eh, osoby, které by toho byly schopny, takže často to dopadá tak, že se přebírají staré myšlenky, které už eh, jsou zastaralé, které fungovaly před 10-20 lety a tudíž se eh, opět prezentuje to, co tady existovalo v minulosti. Takže není zde uh, Eh, dostatek zaměstnanců, které by postupovali tím inovativním způsobem. Já to vím, já vím, jak to funguje, protože eh, jsem vlastně členem regionální rady. Často se ty staré modely opět vrací a nabízejí na nové programační období. Projekty, které vznikly před 20 lety, se opět prezentují na další programační období. A to tedy eh, nepodpoří nové myšlení. To je velmi důležitý problém. Další problém má institucionální povahu. Je nutné přesvědčit členské státy, že musí decentralizovat výzkum, ale kdo si může dovolit zafinancovat eh, tyto výzkumné projekty? Kdo a které výzkumné středisko může dosáhnout na evropské finance? Jsou to především eh, bohaté regiony nebo velká města, která profitují. Ta malá výzkumná střediska nemají eh, prostředky. Ještě další příklad. Zemědělství. Biozemědělství nebo ekologické zemědělství tak pokud existuje taková univerzita, která se tímto zabývá, tak pak studuje tu situaci v těch velkých zemědělských regionech, nezabývá se situací v malých zemědělských regionech. Pokud se chceme specializovat, pokud chceme se zabývat těmito malými regiony, pak je nutné, aby někdo měl eh, tuto myšlenku, že se bude věnovat těmto regionům. My jsme soustředili mm, velkou zkušenost z hlediska také lidových eh, zkušeností populace v těchto oblastech, ale nedochází k žádnému výzkumu v těchto oblastech. A proto opakuji, je tady riziko, že se opět ocitneme v situaci, kdy budeme přebírat stejné staré projekty. A staré myšlenky se opět budou objevovat v těchto programech. Bylo by vhodné, aby se spolupracovalo s, s univerzitami a s občanskou společností, abychom našli možnosti, které by podpořily jiné eh, inovující faktory. Mladí lidé, kteří studovali, kteří mají kvalifikaci, ale jsou nezaměstnaní, tak tito mladí lidé by mohli být eh, podporovány Eh, dejme tomu, že nejsou součástí těch výzkumných institucí, ale jsou to mladí lidé, kteří mají znalosti a možná by mohli eh, dost věcí přinést. Takže v rámci těchto výzkumných programů by bylo dobré zamyslet se nad tím, jak využít tento lidský zdroj eh, znalostí a inovujících myšlenek v podobě mladých lidí. To by bylo důležité jak pro ekonomický rozvoj, tak pro sociální. Před chvílí jsme hovořili o elektronickém zdravotnictví. A tady opět mladí lidé znají dobře nové technologie, možná nejsou přímo lékaři, ale možná by mohli být vyškoleni, anebo naopak lékaři by mohli být vyškoleni v těchto technologiích, ale na to vše potřebujeme finance, prostředky, které by nám umožnily aplikovat to, čemu říkáme specializace regionu. Ale zde nemůžeme vycházet z kritéria HDP na hlavu obyvatele. To není dobré kritérium. Bylo by zajímavé také mezi nás přizvat zástupce dvou velkých regionů, které již pracují v technologii a výzkumu a malé regiony, které jsou velmi vzdáleny těmto možnostem a nevědí, jaké možnosti tady existují. Jsou to regiony, které mají velké spoždění. Potřebovali bychom systematičtější informaci ohledně jednotlivých regionů a výzkumu v těchto regionech. Existují regiony, které jsou velmi špatně informovány o existenci evropských nástrojů. Bylo by vhodné navrhnout komisaři, aby zorganizoval setkání zástupců těchto jednotlivých regionů, tak aby bylo možné zmapovat rozdíly mezi těmito regiony v oblasti technologie a výzkumu. Měli bychom podpořit synergii také z hlediska výboru zaměstnanosti a ostatními výbory, jako je výbor Envy anebo Libe, pardon, ITRE, měli bychom tedy zajistit skloubení všech těchto politik. To, co jsme si vyslechli, bylo velmi zajímavé a myslím, že se jistě objeví ještě další nápady, jakmile se pokusíme systematicky pracovat na této záležitosti. To je důležité. Musíme šířit inovující myšlenky a pomáhat těmto regionům, které mají velké spoždění, protože konstatujeme stále častěji, že některé regiony se dobře vyvíjejí, zatímco jiné regiony Eh, jsou eh, s velkým spožděním. Thank you, Nikos. I... Děkuji, Nikosi. Nevím, zda tady máme někoho za, kam, za komisi. Ano, máme. Katia Repel, takže máte slovo. Thank you very much, President. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla nejprve poděkovat za to, že navazujete na tuto otázku inteligentní specializace a že vypracováváte zvláštní zprávu na toto téma. Je mi velkým potěšením, že poté, co se nám dostalo od parlamentu velké podpory eh, ohledně návrhu nařízení týkající se předběžné podmínky, jsme na to navazovali také eh, během vyjednávání v trialogu. Pardon, vypnul se mi mikrofon. Eh, a jsem ráda, že nyní e, tato otázka nabyla podoby zprávy. Vyvstala otázka toho, zda mm, zpráva přichází včas. Já se osobně domnívám, že kdyby to bylo trochu dříve, nebylo by to špatné, ale každopádně příliš pozdě ještě není. Na konci tohoto roku a na začátku příštího roku totiž e, tato inteligentní specializace nebude končit, ale bude začínat. Tato strategie tedy. Doufáme, že se nejedná o pouze formální činnost, kdy se bude zaškrtávat nějaká, nějaké políčko, tak abychom splnili předběžné podmínky, ale doufáme, že to bude vlastně začátek eh, implementace strategií přímo v terénu. Doufáme, že to bude začátek snahy o spolupráci s jinými regiony a jinými členskými státy ve snaze zlepšit se, ve snaze zajistit lepší synergie, a to v kontextu mnohem eh, nižších financí, které máme k dispozici. Myslím, že musíme vyždímat eh, i tu poslední kapku efektivnosti, snažit se spojit eh, kreativní a inovativní potenciál v celé Evropě, to je výzva, které stojíme. Týká se to jednak regionální politiky, která, to bych trochu skritizovala, je často politika, která se zaměřuje pouze na jedno konkrétní odvětví, na jeden program, na jedno Eh, na, jed, na jeden region. A důležité je tady se otevřít. I otevírání těch inovativních systémů velice vítáme. Pokud bych mohla zareagovat na několik poznámek, které zazněly, ne tedy, že bych měla všechny odpovědi na ty relevantní otázky, které zazněly, ale ráda bych se zaměřila alespoň na několik z nich. Poslední řečník položil správně otázku. Je to věc, která se týká opravdu všech regionů nebo pouze malého klubu těch lepších, dobře si vedoucích regionů, které tak jako tak už mají všechno k dispozici pro to, aby mohly inovovat. Záměr, který stojí za touto strategií, za tímto konceptem, je ten, že se snažíme právě otevřít dveře i těm regionům, které nejsou zdaleka tak inovativní, nebo řekněme, nevyužili nejlépe eh, svůj inovativní potenciál. Protože, jak říkáte, toto se netýká pouze technologických inovací, ale může to spočívat také v tom, že se vytvoří způsoby kombinace těch negativně vypadajících situací tak, že se z toho vytěží něco pozitivního. Strukturální fondy, jak jistě víte, se soustředí na ty regiony, které nejsou rozvinuté, takže doufáme, že to k tomu také přispěje. Že k tomu budeme moci připojit to financování. Potom padla otázka dostupnosti údajů a tohoto materiálu. Hovořili jste o tom, že je e, obtížné zajistit synergie mezi strukturálními fondy a horizontem 2020. Obtíž s vytvářením těchto strategií spočívá v tom, že to rozhodně není jednoduché, nespočívá to v tom, že byste si sedli a něco jenom tak sepsali. Toho jsme si vědomi a vzali jsme na vědomí to, že ne všech 120 regionů má zájem e, účastnice této platformy, tedy té sevilské platformy, která má členským státům a regionům pomáhat. To je pravda. Toto je dobrovolná činnost, je otevřena všem, a my samozřejmě nemůžeme členské státy nutit, aby se jí účastnili. Bylo ale velmi zajímavé, když jsme zaznamenali, že široké spektrum regionů měli, mělo zájem na zapojení se do této činnosti. Nyní má platforma 140 členských států a platform, když říkám členských států, tak, se, eh, tak to znamená, že se do toho zapojilo také 9 členských států na národní úrovni. Abych ještě zareagovala na poznámky, které jsem slyšela v souvislosti s eh, ostrovy a hůře si vedoucími regiony. My chceme tedy mít platformu, která bude otevřena všem, kde se mohou setkávat různí zástupci regionů, ale jde nám také o to, abychom se podívali na nějaké konkrétní řešení. Nabízíme také možnost, ví, možnost eh, expertů pro členské státy, které nabízíme. Zatím jsme uzavřeli asi 90 takovýchto smluv. Experti pomáhají 70 regionům v 18 členských státech. Pomáhají tam eh, zapojit tyto regiony do inteligentní specializace. A na závěr bych ještě poznamenala, že plně souhlasím s tím, že musíme mít různé generální ředitele, různé výbory, možná Evropského parlamentu, výbor employ, Ample, které všechny ty musíme do procesu zapojit. Je to opravdu meziodvětvová činnost a spočívá to právě v tom, že musíme spojit um, nebo zapojit do toho osoby, které rozhodují osoby z příslušného odvětví a tak dále. Takže ještě jednou vám děkuji za tento návrh. Děkuji za poskytnutí aktuálních informací o platformě. Nevidím už nikoho dalšího, kdo by se hlásil. Ne, Lambert se hlásí. Ano, krátká úvaha. Já si vzpomínám, když jsem byl na zasedání společně s představiteli národních parlamentů. Ano, v listopadu to bylo. A já jsem si říkal, jestli by to nebylo nádherné překvapení, kdybychom jim měli co nabídnout. Něco konkrétního. Protože já jsem se s nimi sešel ještě společně s panem Marinesku z naší politické skupiny. Pak tam ještě byli um, představitelé regionu Judec z Rumunska. A oni na to, oni na nás hleděli jako na Jiříkovo vidění. Oni říkají, s námi to nikdo nekonsultovat, my o tom nic nevíme, co vy nám tady povídáte. Za to nesmíte přisuzovat regionům vinu. To jim nemůžete přičítat, když tam o tom nikdo nikomu něco neřekl. A dokonce, kdybychom se podívali na kolegu poslance, tak bychom zjistili, že i u nás málo kdo o tom něco řádně ví. Já bych dovolila si na to reagovat. My jsme se dohodli na takovém základním, základní kostře, takže nemáme ještě ta podpůrná témata, zatím se snažíme koncipovat to zasedání obecně a ještě Hermane, než ti dám zpátky slovo, ještě jsem se bavil s Miguel, zda by se to vše zdalo zjistit, protože zrychlit, protože ta zpráva už je v takovém pokročilém stádiu a nevím, jestli se nám se sekretariátem podaří dohodnout, že bychom to zrychlili, nebo zpomalili, takže chcete se ještě vyjádřit? Ano, děkuji, já pohovořím pouze krátce. Děkuji kolegům za podněty, za komentáře a rovněž za vyjádření komise. Je pravda, že mnohé je ještě otevřené, ale otázky můžeme zodpovědět pouze společně, protože ne všechny jsou k dispozici ještě už nyní. A taky zde zaznělo, že ten regionu musíme pomáhat i prostřednictvím poradenství, to by mělo být na té platformě, ale to nemůžeme zvládnout sami. To bychom možná měli i s výborem regionu. A pak ještě, co řekl Lambert. Ano, Otázka je, stačí ten čas, nebo dá se to ještě předat i představitelům členských států? Je to trochu těsné, ale mohlo by se to podařit, kdybychom všem regionům jasně sdělili, že my budeme muset zohlednit i to, jak to u nich vypadá s tou strategií. Čili ještě, že kromě k systému monitoringu ještě zavést systém přehledu, a přeskumu, abychom i my drželi ruku na tepu těch regionů, co se tam děje, jak jsou pokročili, co u nich běží a tak dále. Obecně jinak jsem optimista, myslím, že se to dá zvládnout a děkuji za podněty. Děkuji. Nemusíme dnes ještě nic rozhodovat, je to pouze pracovní dokument. Další etapa bude spočívat v prezentaci návrhu zprávy a pak uvidíme, zda se to dá zrychlit. Tímto bych ráda uzavřela tento bod pořadu jednání. Teď už potřebujeme jenom se sejít s koordinátory. Oni nám tady bohužel zmizeli, takže eh, asistenti a političtí poradci, pokud tady jsou, tak prosím, aby eh, jim řekli, že mají přijít. Konstance už tady je, jinak nevím, jestli budu muset volat policii, že to je paní předsedkyně a jinak zítra ráno v 9.